volbě místo prezidenta. Podle článku 15, 17 a 20 našeho jednacího řádu mám, jsem dostal následující kandidatury. Jednak je to kandidatura pana Fabia Másima Castalda, který byl navržen, a potom paní Anely, eh, dále tedy paní Anely Jetenmeky byla navržena s jejím, se svým souhlasem. Kandidát a kandidátkami sdělili, že tedy souhlasí a volba se bude konat tajným elektronickým hlasováním. Abychom se seznámili s hlasovacím systémem, tak si nejprve provedeme zkušební hlasování. Po zahájení hlasování se na obrazovce ukáže, o čem hlasujeme. Je to volba místopředsedy, potom tam bude seznam kandidátů, objeví se tam tedy jména. Takže prosím označte jméno kandidáta nebo kandidátky podle vaší volby. Tam najdete vlastně, potvrdíte v modrých tedy na těch kartidách, tak aby vlastně ta volba byla úspěšná. Můžete tím posunovat nahoru a dolů. Když tedy te, toho kandidáta nebo kandidátku označíte s tím kurzorem, tak stisknete tlačítko plus. Tedy. Když, a už jste když se chcete zdržet hlasování, protože tak stisknete tlačítko pro zdržení se, to je to prostřední tlačítko a tam se potom objeví modré světýlko ale vlastně budete se účastnit hlasování s tím, že se zdržíte, takže to je také možnost. A potom je samozřejmě také možné, že se nechcete účastnit hlasování, o čem se samozřejmě můžete také rozhodnout, jak chcete. Takže k velkému překvapení jsme vám navrhli Monserrat Caballé, a Julia Migenes Johnson, která je proti kandidátka u toho zkušebního hlasování. Takže nyní začneme testovacím, tím zkušebním hlasováním, takže prosím, jména se nám zde objeví. Takže vidíte tady election test, volební test tedy, takže buď paní Monserrat Cavalier tedy, anebo paní Migenes Johnson. Můžete tedy kurzorem se pohybovat buď dolů nebo nahoru. A ti z vás, kteří preferují, nebo toho, kterého preferujete, tak stisknete tlačítko plus a to jméno se objeví červeně nebo oranžově tedy. Takže testovací hlasování je nyní zahájeno. Hlasovali, vši, účastnili se všichni zkušebního hlasování. Ještě se zeptám po druhé, účastnili jste se všichni zkušebního hlasování? Ano, takže tímto ukončuji naše zkušební hlasování. Paní Kabalie vyhrála s velkým předstihem, 309 hlasů získala. Paní, pan, pane Lukovi, chcete také kandidovat? Ano, ano, prosím. Já nechci kandidovat, ale chtěl bych poprosit, aby se oba kandidáti krátce představili, protože toho druhého kandidáta vůbec neznám. To vlastně není podle jednacího řádu předpokládáno, protože by to mělo být bez rozpravy. Dobrá tedy, takže vzal jsem na vědomí tu vaši žádost ale nicméně se dostáváme k hlasování. Takže nyní, takže prosím nyní ta jména, aby se nám ukázala nebo označila. Chvíle napětí. Dobrá, takže vidíte, Pan Castaldo a paní Jetenmeke zahajují hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasovali všichni poslanci? Ještě opakuji moji otázku. Hlasovali všichni kolegové a kolegyně? Ano, je tomu tak. Mně se nepodařilo, aby můj uh, hlas byl funkčně zaznamenán. Vypadá to, že můj přístroj nefunguje. Aha, takže váš přístroj nefunguje. Tak počkáme tedy. Paní kolegyně. Paní kolegyně možná běžte na, mé, na místo 251, vezměte si vaši hlasovací kartu, jděte na to prázdné místo a zkuste hlasovat tam. Je to místo frakce zelených. EPP také nabízí nějaká místa. Pan Bové a paní Hautala musí hlasovat sami. Děkuji, děkuji vám také za pomoc. A vy jste expert na technologii, dámy a pánové, hlasovali jste všichni, takže končím hlasování. Takže 200 58 pro pana Castaldo, více hlasů pro paní Jetimeky, takže tímto je 301 pro paní Jetimeky, takže je zvolena paní Jetenmeky. Nyní tedy bych chtěl paní kolegyně srdečně poblahopřát ke zvolení. Paní kolegyně, srdečně vám blahopřeji k vašemu zvolení a vítejte v předsednictvu. Doufám v dobrou spolupráci s vámi. dámy a pánové, co se týká návrhu ke konferenci předsedů, kalendář dílčí na eh, rok 2015 nejsou na 2016, nedostali jsme žádné pozměňovací návrhy, takže považuji takto schválený ten eh, harmonogram. Děkuji. Děkuji, omlouvám se, že jsem nachlazen, omlouvá se pan předseda a nyní přistupme k hlasování. Prosím trošku o trpělivost, musím si eh, tady nastavit celý ten hlasovací systém. A můžeme začít. Máme tady zprávu STEER Dobrá, takže zahájíme hlasování, které nás dnes čeká a máme tady dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou, protokol s ohledem na přístup Chorvatska a tímto zahajuji jmenovité hlasování. votato tutti, la votazione è chiusa. Hlasovali všichni, končím hlasování. Approvato 620. A schváleno 690, 623 hlasů. Gratuluji panu Stýrovi. Pojďme dále. Eh, zpráva Karin z Argentíny. Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Zde jsme nedodrželi žádné pozměňovací návrhy. Takže prohlašuji, prohlašuji pozici rady za schválenou. Dále zpráva Kirchhoff Simon informace doprovázející převody peněžních prostředků. Ani k této zprávě jsme nedostali pozměňovací návrhy, ani další změny, pokud jde o pozici předloženou radou, takže tato zpráva je schválena. Dále zpráva Zvěvka, insolvenční řízení. Ani k této zprávě jsme neobdrželi pozměňovací návrhy, ani návrhy na vyškrtnutí, takže pozice rady je schválena. Dále zpráva Winkler, autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů, pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Pozměňovací návrhy hlasujeme unblock 1 až 56 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 2, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 473 pro. Návrh číslo 7, zvednutím ruky, kdo je pro. Kdo je pro, zvedněte ruku. Proti. Ověříme. Chiusa la votazione Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh číslo 10, dvě části. Kdo je pro zvednutím ruky? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Návrh číslo 11, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 12. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh číslo 13 vednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, drželi se, zamítnuto. Návrh číslo 17, jmenovité hlasování. Kdo je? E, zahajuji hlasování, promiňte. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 28, zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34. Ne, ne, ne, bylo to jasné, říká pan předseda. Ale dobře, jestli požadujete ověření, tak to ověříme. Číslo 28 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Třicet čtyři. Třicet čtyři. Kdo je pro? Zvednutím ruky. Kdo je proti? Drželi se. Zamítnuto. 35 zvednutím ruky pro. Chcete to ověřit? Dobrá. Dobrá, tak to ověříme. Tak 34 ověříme. Zahajuji hlasování. 34. Byl jsem požádanou o věření. Končím hlasování. Zamítnuto. 35 zvednutím ruky. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 36 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 37. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ne, ne, to bylo jasné. Vy to chcete ověřit? Dobrá, 38, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 40 jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 41 jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 50, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 55 zvednutím ruky. Kdo je pro? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Číslo 90. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 70, 111 jsou totožné zvednutím ruky. Hlasujeme, kdo je pro, proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme tedy. Končím hlasování. Zamítnuto. 131. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. 73, 94, 114 a 132. Jmenovité hlasování, jsou to totožné návrhy, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Číslo 60, zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74, 95, 115 a 133 jsou totožné. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže 61, 62, a promiňte, 22 odpadají. 75, 96, 116 a 134 jsou totožné. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 76, 97, 117 a 135 jsou totožné. Jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. Přijato. 77, 98, 118 a 136. Jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. Přijato. 155. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Articolo Articolo 2 Emendamento 25. Článek 2, návrh 25. Jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. Přijato. Což znamená, že odpadá Odpadají následující a pojďme dále. E, návrh 100D zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, ne všichni zvedali ruce. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Článek 2, návrh 138D, kdo je pro, zvednutím ruky. Proti. Zdrželi se. Přijato. 27 odpadá. Dále 79, 120 a 139 jsou totožné zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, tak tedy zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 101. Jmenovité hlasování zahajuji. Konec. Zamítnuto. 80, 121, 140 zvednutím ruky pro, proti. Zdrželi se. Ověříme to tedy. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 81, 102, 122, 141. Ty jsou totožné. Jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. Zamítnuto. Článek 3, 82, 103, 123, 142 jsou totožné. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 62, zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 3, 84, 105, 125, promiňte, 100, 124, 143. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Dále článek 3, návrh 63, zvednutím ruky. Kdo se zdržel, zamítnuto. Článek 3, 64, zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále 84, 105, 125, 144. Ty jsou totožné, jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Zamítnuto. Článek 4. Odstavec 1. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 106 odpadá. Dále článek 6, návrh 32, zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 86 a 127 zvednutím ruky. Kdo se zdržel? E, zamítnuto. 146. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Článek 6. 33D. Kdo je pro zvednutím ruky? Zvedejte ruce. Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. Článek 6. Návrh 147. Zvednutím ruky. Pro. Proti? Drželi se? Myslím, že přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Článek 6, návrh 148. Ne, omluvá se předseda číslo 65. Kdo je pro zvednutím ruky? Proti? Drželi se? Zamítnuto číslo 148 zvednutím ruky, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Článek 7, návrh 66, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Článek 7, návrh 67, zvednutím ruky, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobrá, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Článek 7, návrh 42, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 87, 108, 128 a 149 jsou totožné. Někdo si přeje vystoupit? Prosím, 66 znova, myslím, že jste udělal chybu u 66, měli bychom to ověřit. 66 je stato respinto. No, we should check, please check. You made a mistake. Eh, adesso. Eh. Ale teď to snad už ne. Musíte reagovat rychleji, říká pan předseda. Článek 7, návrhy 87, 108, 128, 149, jmenovité hlasování zahajuji. Votazione chiusa. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrhy 129 a 150 Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 107. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. zamítnuto. Návrh číslo 88, zvednutí ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme tedy, zahajuji hlasování. Questo no, chiusa. Takže končím hlasování zamítnuto článek 8, 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 151, kdo je, zvedajte ruce, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Musíme zkontrolovat, takže zahajuji hlasování elektronické. Končím hlasování. Schváleno tři. Článek 12, posměňovací návrh 152. Zvedejte ruce, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Musíme je zkontrolovat, takže zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Teď článek 13, 89, 109, 130, které jsou identické jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Článek 15, pozměňovací návrh 54. Kdo je pro, zvedejte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 153. Zvedejte ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že je zamítnut, ale zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut, ano. Posměňovací návrh 110, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítnout pozměňovací. Nyní pozměňovací návrh 58. Budeme zvedat ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 59 k příloze 2. Zvedáme ruce. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Chcete zkontrolovat? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen pozměňovací návrh. Nyní se dostáváme k bodu úvodnímu stanovení 9. Máme zde návrhy 71, 91, 112. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty tyto pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 57 k úvodnímu ustanovení 11. Zvedáme ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že je přijat. Ano, přijat. Pozměňovací návrh 8. Eh, úvodní ustanovení 14, pozměňovací návrhy 72 a 92. Jmenovité hlasování. Eh, za, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 72, 92 a 113. A tyto návrhy jsou zamítnuty. Nyní bod odůvodnění, respektive pozměňovací návrh 93, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut recital 16, pozměňovací návrh 20 ve dvou částech s vedáním ruky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část nyní s vedáním ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 69 s vednutím ruky. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Nyní návrh komise. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat legislativní usnesení. Kdo si chce vzít slovo? Předseda výboru. Prosím. Jsou jste nějaké problémy s mikrofonem zřejmě? Ať tak eh, zde nám nějaký mikrofon nefunguje, zřejmě. Tak jaký je problém? Prosím, tech... Prosím, aby technický personál zasahl a umožnil předsedovi výboru vystoupit. Nějaký blackout zřejmě, nějaký výpadek proudu nebo něco. Malý moment, prosím. No. Se ne pas, question. To není eh, asi problém obecný, asi jen problém ano, tak už to funguje, vážené. Prosím, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, na základě výsledku hlasování, který se výrazně mění eh, oproti výsledku ve výboru, bych chceš využít článek 61.2 a požádat o krátké přerušení, abych se mohl poradit s spravodajem a koordinátory o tomto výsledku hlasování. Pět, žádám o přerušení pět minut podle článku 61.2 jednacího řádu. Sí, cinco minutos. Eh, I am against. Why? Allora, eh, scusate colleghi. Takže omluvte ko mě, kolegové, ale takto. Byli jsme požádány o přerušení na pět minut ze strany pana předsedy. Pokud proti tomu nejsou námitky, tak budeme pokračovat za pět minut. Pochopitelně eh, na základě výstupu z té krátké konzultace, jestli tedy nejsou proti tomu námitky. Jsou námitky? Nejsou. Dávám tedy pauzu pět minut. Ancora due minuti, eh? Ještě máte dvě minuty. Fantastico. E, Prosím vážené poslance, aby zaujali svoje místa. Znovu zahajuji zasedání. Presidente Lange. Pane předsedo Lange. Presidente Lange. Pan předseda Lange. Vyzývám kolegy, aby znovu zaujali svoje místa. Děkuji. Pane předsedo Moráši. Invito i kolegy. Vyzývám kolegy, aby zaujali svoje místa. Dobrá, začneme znovu. Byla tady žádost o přerušení předseda Lange. Máte slovo, pane předsedo? Eh, oh. Ano, kolegyně, kolegové, podle, to jsem si promluvil se stínovými zpravodají a s koordinátory a se zpravodajem, tak jsou rozdílné názory o tom, co, jaký by měl být další postup, ale myslím si, že bychom měli rozhodnout o tom na plenárce a proto požaduji podle článku 61.2 konečné, aby se konečné hlasování eh, stahlo, aby se zahájil trialog tedy. La proposta del sì. il eh, posto finale. Allora, eh, la proposta... Takže Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Lange, tedy abychom odložili toto konečné hlasování. Tak kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Ověříme to. Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Nehlasovali všichni? Konec hlasování. A tento návrh je schválen 343 pro, 331 proti, 9 se zdrželo. Passiamo ora Passiamo ora alla risoluzione su A nyní tady máme usnesení, tý, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace. Návrh usnesení předkládají čtyři politické skupiny. Odstavec čtyři původního textu. Kdo je pro? Zvednutím ruky tedy promiňte, pět. Pět. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení F. Stále zvednutím ruky pro. Proti? Drželi se? Zamítnuto. Hlasujeme o celkovém usnesení jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. La, a toto usnesení je schváleno velkou většinou. Gratuluji. Pojďme dále. Máme tady usnesení o, o etylalkoholu zemědělského původu. K tomuto si přeje slovo pan komisař Avramopoulos. Máte slovo. Uh, já za to nejsem zodpovědný, já jenom tady zastupuji komisi. Komise by chtěla připomenout důvod pro toto nařízení přinesené pravomoci, tím se zrušuje nařízení 2336 roku 2003 ohledně trhu s etanolem. Komise přijala tento, toto nařízení přenesené pravomoci na základě agendy zlepšování právních předpisů. Tento akt přenesené pravomoci odstraní administrativní překážky pro mm, hospodářské subjekty, aniž bychom eh, ohrozili ochranu hranic a umožní to komise, aby nadále monitorovala trh s etanolem v Evropské unii a to efektivněji na jednání 20. dubna 2015 rada potvrdila, že nemá námitky na řízení a komise potvrdila, že bude pokračovat ve schromažďování potřebných údajů k monitorování trhu s etanolem a bude věnovat zvláštní pozornost dovozům s nulovým clem. Komise vyzývá Evropský parlament, aby odmítla tuto námitku eh, vůči aktu přenesené pravomoci. To umožní zveřejnění nařízení v úředním věstníku EU a jeho vstup v platnost. Je to příležitost pro Evropský parlament, aby se shodl s cílem omezování byrokracie pro evropské podniky a s cílem zjednodušování evropských právních předpisů, což je sdílená odpovědnost, kterou mají eh, parlament, rada a komise a všichni se k tomu společně zavázali. Komise potvrzuje svůj závazek v rámci programu lepších právních předpisů, tak jak je to uvedeno v příslušném balíčku o lepších právních předpisech. Grazie, signor commissario. Děkuji panu komisaři a předkládám k hlasování návrh o usnesení výboru pro zemědělství. Máme tady návrh, tady úvodní ustanovení A, návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Písmeno B, návrh 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a Ustanovení C, návrh číslo 3, zvednutím ruky pro, proti, drželi se, zamítnuto. Budeme hlasovat o usnesení jako celku. Zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zde je potřebná většina poslanců Evropského parlamentu. Bude tedy lepší to ověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velikou většinou čtyři schváleno. Gratuluji. A pojďme dále. Mateřská dovolená. Návrh usnesení. Opět někdo něco k jednacímu postupu? Pane poslanče, máte něco k jednacímu řádu? Ano, ano, procesní záležitost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem měl dojem, že eh, tady v sále nejsou povoleny žádné politické politické eh, letáky a plakáty, ale všiml jsem si, že druhá část eh, tohoto sálu, že tam je spousta různých politických letáčků a plakátků. Já sice nedohlédnu až tak daleko, ale teď si nejsem jistý, takže jsem si hned tady sepsal svůj vlastní politický eh, materiál, kde mám napsáno Volte UKIP. A příště tedy, až si tady zase bude někdo něco ukazovat, tak eh, myslím si, že to je nelegální. Pane poslanče Batne, eh, abych pravdu řekla, eh, řekl to, co tady říkáte, ale nebyla připomínka k jednacímu řádu. To se týká, respektive je to prostě uh, něco, co se týká hlasování a je to úplně stejná věc jako to, když někteří poslanci před sebe staví vlaječky na, s národními symboly, národní vlaječky. A taky o tom tady teď nediskutujeme, takže uh, pojďme rovnou k návrhu usnesení mateřská dovolená, odstavec 1, dvě části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část vednutím ruky, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 4, návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 5. Jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 6. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zkontrolujeme. Končím hlasování. Přijato. Návrh číslo 3, dvě části zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Stále zvednutím ruky pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme tedy. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh číslo jedna zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Není možné eh, to rozhodnout, takže ověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení F úvodního textu. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o usnesení jako celku, jmenovité hlasování zahajuji. Konec. Přijato. Děkuji a gratuluji. Dále úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Návrh usnesení sedm politických skupin. Návrh číslo jedna jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. Přijato. Návrh číslo 3. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Písmeno E. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujeme o usnesení jako celku zvednutím ruky, kdo je pro, proti, drželi jste přijato. Děkuji a gratuluji. A nyní hlasujeme o vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa, poskytující zejména olivovníky. Návrhy usnesení předkládají dvě politické skupiny. Hlasujeme jmenovitě, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. To znamená, že hlasujeme o návrhu usnesení, které předkládají čtyři politické frakce a to je tedy odstavec 1 původního textu, jmenovité hlasování zahajuji. Konec. Přijato. Číslo 21, jmenovité hlasování zahajuji. Konec. Zamítnuto. Návrh číslo 8, stále jmenovité hlasování, zahajuji. Konec hlasování. Zamítnuto. odstavec 3 původního textu, tři části. První část zvednutím ruky pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část zvednutím ruky pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část zvednutím ruky. Pro, proti, zdrž, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 9, jmenovité hlasování, zahajuji. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 10, jmenovité hlasování, zahajuji. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 11, jmenovité hlasování, zahajuji. Zamítnuto. Číslo 15, jmenovité hlasování, zahajuji. Zamítnuto. Číslo 19. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Respinto. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 17, zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 18. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 20 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Provedeme kontrolu, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22 s jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 1 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 2. Zvednutím ruky pro, proti, zdrželi se, provedeme kontrolu. Zahajují hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení. I, pozměňovací návrhy 3, 12, které jsou identické jmenovacím hlasová, jmenovatým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. Pozměňovací návrh 4 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 13 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrhy 5 a 14 jsou identické jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. Pozměňovací návrh 6. Jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 7. Jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o usnesení celém jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A usnesení je přijato. Takže tím